Drazí kolegové, zahajuje naše zasedání. Eh, máme tady tři předsednictví, eh, protože slyšení se týká tří výborů. Výboru pro rozpočet, výboru pro kontrolu rozpočtu a výboru pro právní záležitosti. Dovolte, abych mezi námi srdečně přivítal a paní Kristalinu Georgievu, místo předsedkyni dezignovanou. Dovolte, abych vám připomněl, že v souladu s postupem schvalování adeptu na komise podle přílohy 16 jednacího řádu vyhodnocuje parlament designované komisaře na základě jejich kompetentnosti obecně, na základě jejich evropské angažovanosti a na základě jejich osobní nezávislosti. Evropský parlament rovněž vyhodnocuje eh, znalost jejich potenciálního portfolia a jejich schopnosti komunikovat. Rád bych vám připomněl, že před slyšením místo předsedkyně, designovaná místo předsedkyně písemně odpověděla na přípravený dotazník. Odpovědi v písemné formě byly ve všech jazycích dány k dispozici poslancům. Naše diskuse bude strukturována následujícím způsobem. Paní místo předsedkyně eh, udělá ústní úvod eh, a ten by neměl být delší než 15 minut a na konci za slyšení bude mít dezignovaná komisařka a místo předsedkyně pět minut na závěrečný statement. A budeme mít poté 45 otázek ze strany poslanců a okamžitě na každou otázku bude paní dezignovaná místo předsedkyně odpočívat a promiňte odpovídat a máme jednu minutu na otázku a dvě minuty na odpověď. První kolo otázek se e, bude týkat zástupců jednotlivých politických skupin. Druhé kolo otázek bude strukturováno ve třech blocích. Každý eh, bude eh, klas otázky týkající se odpovědnosti eh, toho, kterého výboru. A sice nejprve bude se ptát výbor pro rozpočet a poté výbor pro kontrolu rozpočtu a na závěr výbor pro právní záležitosti. Rád bych vás také upozornil na to, že tato diskuse bude tlumočena do 22 jazyků a všichni řečníci mohou tedy hovořit svou mateřštinou. Řečníci eh, ale jsou vyžádáni, aby si uvědomovali, že jsou tlumočeni a tudíž eh, prosíme, aby nehovořili příliš rychle. A na závěr Eh, dovolte, abych vás upozornil na to, že tato diskuse bude přenášena online eh, web streamingem na internetových stránkách internetu a, eh, na, a slyšení bude také uchováno a bude k dispozici k vyvolání na stejných webových stránkách. A nyní dám slovo mým dvěma kolegům z dotečných výborů, z výboru pro kontrolu rozpočtu a z výboru pro jury. A a dovolte, abych ještě jednou řekla, paní designovaná místo předsedkyně, jak s velkou pozorností sledujeme přípravu rozpočtu pro rok 2015, eh, který se eh, týká ještě nezaplacených plateb a že tedy hledáme strukturované odpovědi pro vyřešení této otázky, abychom zabránili tomu, že Evropská unie by začala čelit, čelit velikým dluhům. Také bych rád upozornil na to, že věnujeme pozornost mezinárodnímu finančního rámci, který je plánován na rok 2016, ale bude se posuzovat už v roce 2015 a s velikou pozorností sledujeme také těch 300 milionů, které anoncoval Jean-Claude Juncker, jaký dopad rozpočtový to bude mít na rok 2015, proto abychom mohli eh, tuto částku rozumně vynaložit. A Zároveň, co se týče vlastních zdrojů, eh, Evropský parlament hlasoval o příslušných záležitostech a potom my bychom rádi upřesnili ještě záležitost parlamentní kontroly v eurozóně a e, Evropského mechanismu stability. A nyní dávám slovo paní Ingeborg Gressle, předsedkyni výboru pro kontrolu rozpočtu. Děkuji srdečně, pane kolego. Dovolte, abych tady také srdečně přivítala paní zezignovanou místo předsedkyni ve jménu výboru pro kontrolu rozpočtu. Máme nová portfolia pro komisi, která sice tvoří nová portfolia, ale jsou založené na starých zkušenostech. Už před rokem 2004 jsme toto folium, portfolio měli a my vidíme eh, v této situaci příležitost, aby se v politice v jedné oblasti, v jednom rezortu řešili otázky eh, financí, ale i kontrolu rozpočtu. Paní místopředsedkyně bude jedinou místopředsedkyní s pří mou možností kontaktu s aparátem. Eh, my máme veliký zájem na konkrétních výsledcích a v celkové konstrukci vidíme příležitost, jak oblasti kontroly rozpočtu a potírání jak... Podvodu sloučit do jedné oblasti a efektivně zde postupovat. A e, jak říkal pan předseda e, rozpočtového výboru, e, strukturované otázky budou vypadat stejně, čili jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď a my doufáme, že budeme moci s vámi konkrétně výborně spolupracovat v zájmu plát, daňových pláců Evropské unie. Děkuji vám srdečně. A nyní má slovo pan Pavel Svoboda, předseda eh, výboru pro právní záležitosti. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zdravím vás, paní Georgieva. Dovolte, abych vás všechny přivítal na tomto slyšení jménem Výboru pro právní záležitosti. Výbor, kterému předsedám, vám předloží dnes jenom několik málo dotazů a mělo by to tak také být, protože v současné době více než kdy předtím je správné provádění evropského rozpočtu eh, naším eh, velkým úkolem. Jako rozpočtový orgán je Evropský parlament přesvědčen, že je zásadní, pokud máme uspět při provádění rozpočtu a správně monitorovat různé programy a politiky, tak je tedy v našem zájmu, stejně jako v zájmu členských států, podniků a občanů, abychom zajistili, že všechny instituce, agentury a jiné orgány Evropské unie se mohou spoléhat na kvalifikované, nezávislé, motivované pracovníky. Pan předseda Juncker vám přidělil portfolio, do kterého spadají také lidské zdroje. Budete tedy přímo odpovídat za nábor, za pracovní podmínky, kariéru a mobilitu v rámci Evropské komise a nepřímo také za řadu dalších záležitostí, které jsou velice důležité pro všechny zaměstnance evropských institucí, orgánů a agentur. Budete tedy odpovídat celkově za dobrý výkon všech lidských zdrojů. Evropský parlament si uvědomuje, uvědomuje význam tohoto úkolu a z tohoto důvodu náš výbor pro právní záležitosti eh, bude mít své slovo při vašem hodnocení na stejném rovném základě s dvěma dalšími výbory. Paní Georgieva, těšíme se na vaše úvodní vystoupení. Madame la vice Vážená paní dezignovaná místopředsedkyně, máte slovo.